kolega, který hovořil před mnou. Já si myslím, že měli bychom co možná nejrychleji ukončit tuto pomoc. Děkuji mnohokrát. A tímto příspěvkem jsme uzavřeli diskusi. K hlasování dojde zítra v 11 hodin 30 minut a dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu. Jedná se o zprávu paní Nikol Kiel Nielsen, strategie EU pro střední Asii a dám slovo paní zpravodajce Kiel Nielsen, ehm, aby nám představila za čtyři minuty svou zprávu. Depuis ans de mise en œuvre Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Čtyři roky po zahájení této strategie bylo dosaženo mnoho. Evropská unie etablovala eh, stabilní dialog a pravidelný dialog o lidských právech. Iniciativní programy byly aktivovány pro podporu prioritních eh, oblastí ale ve světle arabské revoluce a v kontextu Eh, zásahu mezinárodních jednotek v Afganistanu eh, pokračovaly také tragické události v červnu roku 2010 v Kyrgyzstánu a eh, omezení naší strategie jsou omezená. To znamená, že třeba, abychom učinili hlubokou analýzu. Revize této strategie je, je, se počítá v roce 2012 ze strany Evropské služby pro vnější činnost. Eh, je třeba, eh, abychom zhodnotili efektivní programy, které by byly přizpůsobeny rozvoji této oblasti. Chybí tady vizibilita. Eh, zatím to je příliš neprůhledné. Eh, strategické prostředky jsou skromné. Nedostatečným způsobem podporujeme občanskou společnost, nezávislá média, společnosti zasazující se o lidská práva. Zatím byly spíše příjemcem těchto prostředků z Evropské unie eh, organizace eh, nebo nadace, které založila vláda a nikoliv nevládní organizace. Je třeba přistupovat takovým způsobem, abychom abychom zaručili bezpečnost lidského práva, abychom podpořili regionální kooperaci. Veškeré naše iniciativy a projekty by měly mít za cíl podporovat etablování lidských práv a demokracie. Evropa je západním partnerem a máme obavy z strategické polohy, která tady ohrozovala Eh, která byla prioritní, tato geopolitická otázka před lidskými právy. A eh, eh, ukazuje nám to také arabská revoluce. Je třeba, abychom neopakovali naše chyby, abychom lépe reagovali na politické změny, abychom nepodporovali etnické konflikty ve střední Asii, které tam teď hrozí. V Kazachstánu více než 6 měsíců eh, v oblasti ropy. Odbory jsou ve stávce navzdory eh, eh, strašlivým represím. Předčasné volby, které se budou konat 15. ledna se konají za sociálních represí naprosto bezprecedentních. Je třeba, abychom měli tu odvahu říci kazackým orgánům, že Evropská Unie odvodí důsledky z tohoto vývoje v rámci příštího vyjednávání partnerství a kooperace. E, zpráva White Watche, která byla zveřejněna včera, hovoří o mučení, o strašlivých praktikách, ke kterým dochází v ozbických vězeních. V Taškencu e, obhájci lidských práv byli právě zatčeni Eh, my jsme upozornili Madame Ashton v, tomto, eh, v této sněmovně, že třeba, aby lidská práva se stala pilířem veškerých našich zahraničně politických akcí. Čili vyžadujeme revizi naší politiky vůči Střední Asii. Já jsem velice hrdá na skutečnost, že tento parlament umístil kondicionalitu a zásadu diferenciace do srdce našeho nového přístupu a doporučujeme posílit naši podporu občanské společnosti a nezávislých sdělovacích prostředků. Evropská Unie nemůže být četná, čestná v jedné části světa a nemůže neuplatňovat své hodnoty v jiné části světa. Je třeba podpořit regionální spolupráci Potřebujeme, abychom tady měli sladěný postup, abychom se snažili zamezit etnickým konfliktům. Jsou tady problémy bezpečnosti, eh, cirkulují tady zbraně, je tady nebezpečí obchodování s drogami, obchodování s lidmi. Je to permanentní ohrožení svobody. Ale to je třeba změnit, proto doporučujeme, aby Evropská unie sehrála roli prostředníka, <clears throat> zprostředkovatele aby umožnila dolek, aby se vytvořilo parlamentní fórum ad hoc, aby Evropská unie vytvořila delegaci Evropského parlamentu, eh, který by spolupracoval s pěti státy a s parlamenty pěti států Střední Asie, abychom, abychom mohli se podělit o naše skutečnosti s našimi kolegy. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a přistoupíme ke Cash Máme eh, tady pět žádostí o slovo. Nejprve pan Kelly. I rather like this report. Eh, mě se zamlouvá tato zpráva. Myslím si, že nám může hodně nabídnout z hlediska evropské strategie a konkrétně co se týče těchto pěti zemích. Musíme si uvědomit, že Evropská eh, unie se svojí strategií pro rozvoj od roku 2007 hodně udělala ve střední Asii a to musí pokračovat. Můžeme pomoci, eh, aby lépe žili lidé z hlediska lidských práv, právního státu, kvality vody, vody, dopravy, energie a tak dále a nesmíme propást tuto příležitost. Jsou to důležití strategičtí partneři a když budeme rozvíjet takovéto vztahy eh, s celou touto oblastí, pak i stát z toho bude mít eh, přínos. Pravidelné eh, samity mezi EU a Střední Asií by byly důležité, abychom mohli se lépe vzájemně angažovat a abychom viděli, jak může postupovat pokrok v budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Cikau. Díky obchodnímu potenciálu a k e, energetické bezpečnosti ve střední Asii, stejně tak jako společné zájmy státu střední Asie a Evropské unie týkající se vývozu a spolupráce v oblasti ekologické trvalého udržitelného rozvoje, vyžaduje, aby programy Evropské unie byly Eh, sladěny eh, s projekty například zemí kolem Kaspického moře. Turkmestán byl jedním z důležitých dodavatelů zemního plynu. Je tady důležitý projekt Nabuko, který by měl přepravovat plyn ze střední Asie směrem k Evropské unii. Toto je projekt, který přispěje k energetické bezpečnosti Evropské unie. 3,5 miliard osobí žije v zemích, které jsou bohaté na plyn a ropu a čerpání těchto zdrojů může stimulovat hospodářský růst a omezit chudobu. Je třeba, abychom podporovali dlouhodobé dodávky a zejména zohledňovali ekologické aspekty a transparentnost těžebního průmyslu který a to zlepší eh, transparentnost celého projektu. Prosím, Ramfano signor presidente signor commissario abbiamo numerosi fatti che ci lasciano supporre purtroppo Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Bohužel je tady velmi mnoho skutečností, které dokládají, že v Kazachstánu se stále ještě porušují lidská práva. Tím, o čem hovořím, 26. a 27. října v Kazachstánu byl je zatčen jeden kameraman a novináři se nemohli věnovat své profesi. A ne, nezabraňují poskytování informací. A, e, také byly e, Eh, novinářům odebrány laptopy a eh, záběry a docházelo k zastrašování osob. Chtě, chceme, aby eh, komise odsoudila takovéto postupy takovéto pokusy omezovat svobodu tisku. jednání u kulatého eh, stolu s Kazachstánem. Eh, naši zástupci se snažili eh, hledat řešení stávky. Pan Bores. Děkuji bardzo sprawozdawczyni za... E, děkuji velice paní zpravodajce za tuto zprávu. Já jsem členem delegace pro střední Asii a veliko, velice rádi e, přijímáme zásady této strategie ve věci demokratizace lidských práv. Musíme si odpovědět e, na otázku, zda Evropská unie chce být globálním hráčem, která bude upevňovat hodnoty spojené s lidskými právy a svobodou. Musíme spojit síly s, ON, s NDP a s UNDP a s OSN. Bude to efektivnější, když budeme postupovat společně. To je první důležitá poznámka v ekonomické oblasti. Obla, věc energetiky a Nabuko. Bohužel už máme trochu spoždění. Číňané, eh, kteří mají další vlastní eh, spojení, to využili dříve. Musíme být velice aktivní v oblasti energetiky a vůbec eh, kovů vzácných zemin. Musíme musíme eh, přede, um, umožnit těmto zemím, které jsou na různém stupni rozvoje, aby mohly dospět k demokratickému eh, rozvoji, čili aby to probíhalo současně v hospodářské oblasti i v oblasti lidských práv. V tom případě strategie bude efektivní. Baška. Děkuji, vážená Pán Paška, děkuji, vážná paní předsedkyně, vážný pane komisaři. Musíme si uvědomit, že v tomto prostoru je velice silný také ruský vliv a ruská tradice a způsoby vládnutí. To znamená, jestliže chceme tomuto regionu pomáhat, pak bychom měli zůstat a působit v této oblasti protože když se stáhneme, jak to navrhovala paní zpravodajkyně, potom odevzdáme celý prostor do zprávy mocností, jako je Čína a Rusko. Lidé, kteří žijí v tomto území, nebudou mít žádnou alternativu, žádnou vizi lepší společnosti, kterou nabízíme. Domnívám se, že bychom měli tedy setrvat v tomto prostoru, ale usilovat o takovou kombinaci obchodní a hospodářské spolupráce a na to navazovat lidská práva, protože i vlády, které působí v tomto regionu a budou vidět eh, nějaký zisk, zlepšení životní eh, úrovně v našich projektech, budou se zamýšlet i nad tím, čeho chceme dosáhnout v oblasti lidských práv. A pokud budou tyto hospodářské projekty výnosné, potom budou ochotné také respektovat naše vidění eh, světa a naše lidskoprávní vidění a měnit svou společnost. Je třeba mít kombinovaný postup a nemůžeme okamžitě očekávat úspěchy. Pan komisař. Eh, Pan komisař, vážená paní předsedkyně, já velice vítám eh, návrh usnesení o realizaci Evropské strategie pro střední Asii. Je to velice včasný příspěvek k revizi strategie, která se bude provádět příštím roce. Eh, Střední Asie je region rostoucího významu pro Evropskou unii. Sousedí s Afganistanem eh, a má také bezpečnostní rizika, které mají dopady na Evropskou unii, co se týče terorismu, eh, obchodu s drogami a jiné přeshraniční zločinné činnosti. Rozsáhlá chudoba a nedostatečné ekonomické reformy samozřejmě jsou výzvy nejenom pro tyto státy, ale také pro regionální spolupráci a bezpečnost. Zároveň je to bohatý region co do surovin a má e, potenciál diversifikace exportních tras energetických surovin e, do Evropy a přispět tak naší větší bezpečnosti v oblasti dodávek surovin, proto, e, energetických surovin. Proto máme zájem na upevňování vztahu. Evropská rada přijala strategii pro střední Asii v roce 2007. Od té doby se podařilo Evropské unie, být se omezenými zdroji a za krátkou dobu značně navýšit svoji úlohu ve střední Asii a to s eh, UNCDA eh, pomáhali jsme Kyrgyzstánu eh, překonat krizi loni a podporovali jsme parlament demokracii, což je velice dobrý příklad angažovanosti. Strategie vedla i k dalším významným vývojům. Například máme dialog mezi Evropskou unii a E, střední Asii regionálně na vysoké úrovni ministrů zahraničích. Máme také pravidelný e, dialog o lidských právech se všemi pěti státy. Co do energetiky jsme blíže než kdy jindy k tomu, abychom opravdu uskutečnili tr- e, Eh, ropovod nebo plynovod spolu, eh, eh, by byl by to jižní koridor. A teď také vedeme dialog, aby se zlepšila hospodáření s vodou v této zemích a to, jak se to dělá ve východní Evropě a na Kavkazu. A také co do vzdělávání, teď více studentů z, Evrop- z střední Asie jezdí do Evropské unie a Evropská unie také napomáhá školským reformám v několika zemích. Máme technický program pomoci, týká se to hlídání hranic a boje proti drogám. To je jeden z nejdůležitějších eh, mezinárodních programů v tomto regionu. Pokud jde o mezinárodní finanční instituce, Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj i nadále je hlavním investorem a pomáhá především rozvíjet soukromý sektor. Rozšířili jsme mandát také Evropské investiční investiční banky na střední Asii se zaměřením na energetiku a životní prostředí. Podařilo se nám také otevřít další zastoupení v Kyrgyzstánu, Tadžikistánu, Afganistánu, Uzbekistánu a pravděpodobně zanedlouho Tadžikistánu. Eh, v regionu i nadále přetrvávají těžké výzvy a musí se udělat ještě hodně, co se týče našich vztahů s tímto regionem. Situace v oblasti lidských práv nás všechny velice znepokojuje, jak už řekla paní Alfáno a musíme také se rozhodnout, jak co nejlépe využívat naší angažovanosti v této citlivé a důležité oblasti. Tedy eh, máme delegace nebo otevíráme delegace ve všech těchto zemích. To je důležité pro větší vizibilitu a podporu programu Evropské unie, abychom se tam uplatnili efektivněji. Máme omezené finanční zdroje. Koordinace pomoce s ostatními mezinárodními dárci je tudíž eh, klíčová a musíme to nadále navyšovat. Skutečnost, že máme omezené prostředky, také e, znamená, že musíme hodně cíleně poskytovat pomoc, jak správně zdůrazňuje Evropský parlament. To už se děje. E, máme omezený počet sektorů, na které se zaměřujeme. Hlavně chceme zmírňovat chudobu a nejchubčí země Kyrgyzská republika a Tadžikistán jsou hlavními příjemci pomoci z Evropské Evropské unie. Je to rozmanitý region. My podporujeme regionální spolupráci, hlavně například v oblasti vodního hospodářství, hlídání hranic a boje proti obchodu s drogami. Ehm, jde nám také o to, aby se sledovaly individuální potřeby zemí eh, v souvislosti s cíly a eh, reform. Co se týče Kazachstátu, nedávno jsme začali vyjednávat o posílené dohodě o spolupráci a partnerství. To bude první v tomto regionu. Na nakonec bych chtěl říci, že Evropský parlament tady má hrát velice důležitou úlohu ve vztazích se Střední Asií. Velice vítáme návštěvy Evropského parlamentu do tohoto regionu a pravidelný meziparlamentní dialog a Eh, posílené angažovanost, eh, angažování Evropského parlamentu. A znovu říkám, že tuto zprávu vítáme, protože je to velice dobrý eh, přínos pro naši nadcházející revizi a gratuluji zpravodajce. Děkuji. Pane komisaři. Tím jsme ukončili tuto debatu. Hmm, hlasování o zprávě proběhne zítra v 11 hodin 30 minut a nyní se dostáváme k následujícímu bodu programu ke zprávě paní